De heer president. Aan mijn stuur. Dámy a pánové, dobré ráno. Zahajuji zasedání. Jako první bod na pořadu jednání je společná rozprava o energii.